Ehm, má toto křeslo k dispozici. A dále ehm, zde podle programu máme prohlášení Radia komise závěry konference OSN o rasismu. Dám slovo hned panu Kohoutovi, který bude hovořit za radu. Prosím, pane ministře. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na začátku chtěl poděkovat za tuto příležitost, že zde mohu hovořit o konferenci Durban 2. A přípravný proces, který vedl ke konferenci, byl velice komplexní a mnoho zemí mělo určité pochybnosti, pokud jde o to, co se stalo v roce 2001 kvůli obavám, že tato konference bude využita jako platforma pro vyjadřování eh, nenávisti a netolerance. Mnoho členských států, včetně mé země, se rozhodlo neúčastnit se této konference. Tyto obavy byly potvrzeny intervencí eh, jednoho člena OSN na samotném začátku konference eh, Zdálo se nám to nepřijatelné a šlo to zcela proti duchu a účelu této konference. Je to smutné, ačkoliv nevyhnutelné, že tento incident a následné odejítí eh, všech členských států EU a dalších eh, členských států OSN eh, představovali zajímavý něco zajímavého pro média a zastěnili tak závěry této konference. Zároveň si myslím, že Evropská unie přispěla k této konferenci především při přípravné fázi. A to bylo eh, především podstatné, pokud jde o vypracovávání závěrečného dokumentu. A navzdory eh, tomu, o čem jsem hovořil, je skutečností, že závěrečný dokument konference odráží eh, zájmy Evropské unie. Závěrečný dokument zcela respektuje eh, současný rámec pro lidská práva, především pokud jde o svobodu vyjádření a zároveň se soustředí eh, na odmítnutí jakéhokoliv popírání a práv různých náboženství. A také se soustředí na to, aby se nikdo nestavil proti Izraeli. A je nutné nyní hovořit o dopadech této konference a závěrečného dokumentu. Potřebujeme především definovat, jak budeme podporovat závazky vyplývající z této konference. Rada a je znepokojená fenomény rasismu a xenofobie, eh, které považujeme eh, za eh, největší výzvy pro lidská práva v současné době. Vím, že tento parlament plně sdílí tyto obavy a že se tento parlament snažil vytvořit Eh, legislativu i praktické nástroje eh, pro boj proti rasismu. Rasismus a xenofobie a boj proti nim je trvalý proces, který si vyžaduje politickou vůli i praktická opatření, a to nejenom v oblasti vzdělávání. Zároveň zde existuje potřeba posilovat dialog a vzájemné porozumění a podporovat toleranci. Existují zde určité náznaky toho, že legislativa Evropské unie proti diskriminaci má pozitivní dopad. Celkový, celosvětový postup v této oblasti je spíše pomalý. V mnoha zemích je vývoj dokonce negativní. Byli jsme svědky případů, kdy současná hospodářská krize podporuje rasismus a xenofobickou netoleranci. Eh, ve světě. S ohledem na hospodářskou krizi eh, jsou eh, stále důležitější silné protirasistické politiky. V Evropě i jinde v současné době čelíme útokům proti migrantům, uprchlíkům, žadatelům o azyl, stejně tak jako proti menšinám a Romům. Evropská unie má silné aky komunitér, pokud jde o boj proti racismu a xenofobii. Sdílí také společné principy. Evropská unie opakovaně odmítla jakékoliv projevy rasismu a i nadále tak bude činit. Evropská unie bude nadále bojovat proti rasismu a v rámci toho, co stanovuje smlouva, stejně tak jako proti xenofobii v rámci Unie i v rámci našich věční, eh, vnějších akcí. A přijali jsme eh, legislativu, která zakazuje přímou i nespřímou diskriminaci na základě rasového či etnického původu, vzdělání, ale také diskriminaci, eh, která se týká přístupu ke službám či zboží. Odmítáme diskriminaci na základě sexuální orientace, postižení či věku nebo vyznání. A Evropská unie rovněž, je rovněž součástí některých skupin, které se soustředí na boj proti rasové diskriminaci legislativa Evropské unie kriminalizuje popírání genocidy či válečné zločiny. Pokud jde o vnější činnosti, Evropská unie pravidelně vede dialogy se zeměmi, jako je například Rusko a Čína. Zároveň jsme zaručili, aby rasismus a xenofobie byly zahrnuty eh, do eh, strategií EU, jako je například eh, evropská politika sousedství. V rámci OBSE se členské státy snaží koordinovat svoji práci a snaží se prosazovat to, aby zájmy EU byly respektovány a prosazovány. Je tomu tak e, nejenom v OBSE, ale také v rámci Rady Evropy a v rámci OSN. Tyto příklady představují náš kolektivní závazek spolupracovat e, vnitřně i e, na mezinárodní úrovni s partnery. A konference Durban 2 odrážela původně tyto snahy. A bohužel ale někteří zneužili této konference pro prosazování vlastních cílů. Měli bychom ale přivítat skutečnost, že nakonec se skutečně pozornost soustředila na boj proti rasismu a xenofobii. Na to jsme poukázali my spolu s našimi partnery. Děkuji. Děkuji za komisi, pan Jacques Baro. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně, jsem velice rád, že mám tuto příležitost účastnit se vaší rozpravy. Evropská komise velice, velice pečlivě sledovala přípravnou fázi konference, Durbanské konference a hledala společnou pozici EU, jak e, se postavit k této konferenci. Vzali jsme do úvahy pro tento účel apel e, vašeho parlamentu také který eh, zavazoval Evropskou unii, aby aktivně se zúčastnila diskuze eh, spojené s přeskumem Durbanské konference. A i eh, zde máme rezoluci o vývoji stavu lidských práv. Je to rezoluce, kterou jste přijali 19. ledna tohoto roku. A také asi víte, že pět členských států odmítlo se účastnit této konference. Evropská komise se rozhodla, že potvrdí svoji účast jakožto pozorovatel, poněvadž souhlasila s většinovým názorem členských států a to, že ta e, červená základní linie EU byla zachována v dokumentaci konference. Ten závěrečný dokument, který byl přijat, e, což je e, plot kompromisu, to není ideální text, tak tento dokument ale neobsahuje žádný prvek, který by bylo možné kvalifikovat jako nadstí utrhání, antisemitismus nebo urážky vůči konkrétním zemím či regionům či vůči konkrétním náboženstvím. A konsensuální přijetí závěrečného dokumentu eh, ze strany 182 členských států OSN to potvrzuje, závazek mezinárodního společenství bojovat proti rasismu a diskriminaci. Toto je odpověď na ty politování hodné snahy někoho zneužít eh, tuto konferenci pro antisemické účely, což je něco, na co Evropská komise eh, velice živě zareagovala. V každém případě vývoj, ke kterému došlo na konferenci, eh, té přeskumné konferenci, mm, tak to nikterak nesnížilo závazek komise dělat vše, co bude v jejich silách, aby bojovala proti projevům eh, rasismu a xenofobie jakékoliv povahy. Evropská komise je odhodlána pokračovat ve své politice boje proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a to uvnitř i vně Evropské unie mm, e, v rámci kompetencí, e, které máme podle zakládající smlouvy. A paní předsedkyně, musím říci, že já osobně budu velice pečlivě sledovat aplikaci, realizaci rámcového rozhodnutí proti rasismu a xenofobii, tak jak se to bude realizovat v členských státech. Osobně se zavazuji k tomuto dohledu nad transpozicí tohoto rámcového rozhodnutí. A musím říci, že naše agentura pro základní práva pro nás je dalším eh, prostředkem, jak sledovat vývoj těchto jevů, eh, ke kterým musíme vystupovat velice pevně odhodlaně. Proto bychom rádi, aby budoucí konferenci OSN eh, eh, na téma rasismu nebyla eh, pošpiněna těmito ne, nepřijatelnými projevy rasismu a antisemismu. Je, je pravda, že závěrečný kompromis konference snad skýtá určitou naději, že to bude do budoucna lepší. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, pane místo předsedo. A nyní za frakce, pan Tanok za EPPED. Máte dvě minuty. Paní předsedkyně, iránský prezident Ahmadinejad eh, na konference proti rasismu v Ženevě trval na tom, že Izrael je rasistická země má pověst populistického demagoga. Ehm, v minulosti volal poté, potom, aby Izrael byl vymazán eh, z mapy země. To znamená, že my musíme vnímat jeho výstupy eh, ve světle jeho eh, nepomíjitelné nenávisti vůči Izraeli. Myslím, že pokud se týče eh, rasismu, eh, těžko najdete eh, zemi, která by byla otevřenější vůči menšinám a která by byla rozmanitější, pokud se týče národů, které v ní žijí, než je Izrael. Izrael nadále udržuje politiku otevřené emigrace, ale také je třeba brát v úvahu opozici izraelských Arabů Eh, oni užívají demokratických práv na rozdíl od eh, mnohých arabských zemí. Ahmadinejad se podle mého názoru eh, snaží svými útoky odvrátit pozornost od velmi špatné situace ve vlastní zemi. V Izraeli je svoboda tisku, zatímco v Iránu jsou třeba za sexuální přestupky lidé kamenováni. Eh, také v Iránu jsou pronásledovány menšiny, zatímco v Izraeli požívají plných práv. Mnozí členové tohoto parlamentu ovšem přesto raději kritizují našeho demokratického spojence Izrael spíše, než by odsoudili zvěrstva v Iránu. Já se domnívám, že skutečně je ostuda, že eh, členské země EU eh, vůbec jeli do Durbanu, kde věděli, že prezident Ahmedinejad bude přítomen. Za socialistickou frakci v parlamentu paní Gomez minuta 30. Si, madame la présidente. A que considera a conferência de revisão de Durban um sucesso? De facto, Existují lidé, kteří si myslí, že Eh, tato konference v Durbanu byla úspěšná a skutečně je pravda, že ty čtyři červené linie Evropské unie jsou respektovány v závěrečném dokumentu. Bohužel ovšem není tomu tak, že by si lidé pamatovali tento dokument. Eh, to se týká těch, kteří byli v Ženevě, eh, spíše si lidé budou pamatovat ty velké rozdíly, které tam panovaly k důležitým tématům. Evropa zase jednou ukázala svoji slabost a evropská jednota u tak velkého tématu neexistuje. To se projevilo i na této konferenci. Eh, bylo by daleko důležitější a daleko symboličtější, kdyby eh, skutečně všechny členské země Evropské unie opustili sál eh, jako reakce na Ahmadinejadovu řeč. A ačkoliv se jeho tón poněkud zmírnil, dá se očekávat, dá se říci, že ta konference neprobíhala tak, jak bychom si byli přáli. Pronesený proslov eh, chtěl jenom pranířovat a rozdělovat svět. Evropská unie se v tomto případě ukázala jako rozdělená a to je její slabost. Boj proti rasismu a proti eh, nenávisti si zasloužil něco lepšího. Děkuji za Alde, paní Inveld, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla říci jednu obecnou věc. Země nejsou rasistické. Lidé, lidé jsou rasističtí. Mnoho lidí eh, v Iránu, myslím, nezdílí názory svého prezidenta. Já si myslím, že je to promarněná příležitost, že Evropa byla slabá a a nepřítomná a nehovořila jménem eh, lidí eh, také v Iránu a že eh, nechala prostor prezidentovi Ahmadinejadovi, aby hovořil v rasistickém duku. A já jsem nebyla pro bojkot konference. Já si myslím, že bylo špatné, že zde nebyla žádná jednotná ehm, evropská akce, žádný jednotný evropský přístup. Evropa byla rozdělena. Já bych eh, chtěla eh, vysvětlení ze strany rady, proč zde nebyla žádná evropská strategie, proč 27 členských států EU není schopno dohodnout se na strategii. Pokud Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, eh, to je něco, co Rada podpořila, potom členské státy se budou muset snažit o to mít společnou strategii. Další poznámka, která se týká a popírání některých eh, náboženství. Já jsem eh, zklamána, že je to eh, orgán OSN, který volá po zakázání urážení některých náboženství. Já ehm, myslím, že je dobře, že to bylo nakonec zmírněno. V tomto parlamentu je stále ještě problematické, aby člověk mohl kritizovat vůbec náboženství. Neurážet, ale kritizovat. Já jsem předložila a pozměňovací návrh, ve kterém kritizuji Vatikán za jeho postoj ke kondomům, pokud jde o boj proti epidemii AIDS. Já bych chtěla požádat radu, aby vysvětlila, co udělala, aby dosáhla společné evropské strategie. Ano, prosím, skutečně respektujte řečnickou dobu. Byla jsem upozorněna, že máme extrémně nabitý program odpoledne, tak jinak by se nám to nepodařilo zvládnout. Nyní máme proceduru Catch the Eye a mám zde dva zájemce, paní Andrej ne. Omlouvám se za výslovnost, máte jednu minutu. Čemen. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci znovu zdůraznit, že výstupní dokument z Tobanské konference byl přijat konsensuálně. I když tento text není ideální, ehm, pokud se týče komplexnosti jednání, Eh, pokud se týče naší pozice, je důležité pokračovat v jednání o novém dokumentu a otázkách, jako je rasová diskriminace, xenofobie, stigmatizace a předsudky eh, založené na náboženském přesvědčení. My bychom měli v této debatě vystupovat nekonfrontačně, ale měli bychom silně reagovat na vše, co je nepřijatelné Eh, stejně tak, jako jsou to rasismus a další ideologie. Já jsem přesvědčena, že silná pozice Evropské unie eh, na obranu lidských práv a proti rasismu a xenofobii eh, může durbanský proces uspět. Paní Flotr, minutu. Ano, to je škoda skutečně, že oběti rasismu a diskriminace nebyly uctěny na konferenci. A to asi kvůli skandální operace, že byla tak zneužita tato konference ze strany iránského prezidenta a já musím vyjádřit politování, protože to byla léčka prezidenta Iránu, do které se nechali nalákat některé členské státy EU. To je problém. Já chci poděkovat eh, těm členským státům, které nicméně se angažovaly a díky nim i máme dnes závěry, které jsou celkem dobré, i když ne, neperf, nejsou perfektní. Také bych i chtěla slyšet od předsednictví, jaké úsilí vyvinulo pro to, aby Evropská unie se Eh, neobjevila na té konferenci tak eh, fragmentovaně, nejednotně, což je politování hodné. Paní předsedkyně, děkuji za radu, dám slovo panu ministrovi Kohoutovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie byla plně zahrnuta do připravování konference a také do přípravy závěrečného dokumentu. Snažili jsme se, aby tento dokument, by, dokument byl vyrovnaný a aby zdůrazňoval respekt lidských práv. Především pokud jde o eh, svobodu slova. Evropská unie eh, se rovněž snažila soustředit na to, aby Izrael nebyl vyčlenován z tohoto textu. A Evropská unie z Evropské unie se podařilo vypracovat text, který odpovídá hlavní lince, hlavnímu přístupu Evropské unie. A rovněž bych chtěl dodat, že země, které se neúčastnily konference, nebránily Evropské unii v tom, aby se vyjádřila na konferenci. Předsednictví a se snažilo koordinovat e, účastníky Evropské unie, včetně dvou prohlášení v rámci přípravy, e, která byla vydána všemi členskými e, státy a která vypracovalo následující švédské předsednictví. Evropská unie bude nadále analyzovat, jak bude v budoucnu pokračovat. A pět členských států z 27 se rozhodlo neúčastnit se konference a, a tím a bylo a poukázáno na to, že Evropská unie chce v budoucnosti nadále bojovat proti racismu. Objevil se zde, objevily se zde určité kritické hlasy, že jsme nebyli eh, schopni najít společnou strategii. Nikdy zde žádná jednotná a žádný jednotný postoj Evropské unie neexistoval před konferencí. A koncenzem jsme se shodli, že eh, budeme mít národní postoje, takže delegace měly možnost rozhodnout se o svém postoji. A při poslední schůzi ministři diskutovali o této otázce. Musíme se z toho poučit a zamyslet se nad tím a vrátit se k tomu opět, protože to skutečně, um, protože Evropská unie zde skutečně nesehrála žádnou hrdinou roli na této konferenci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, prosím. Děkuji za všechny vaše příspěvky pondělí paní komisařka Ferrero-Waldner obdržela dopis Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a v podstatě to bylo adresováno všem ministrům zahraničí Unie. V tomto dopise vysoký komisař připomíná to, co již řekl 8.10. Eh, v Bruselu při konferenci, kterou spolu organizoval Evropský parlament a která se týkala ochrany obránců lidských práv. Paní Pile má za to, že je důležité eh, nastolit určitou jednotu, co se týče ochrany a propagace lidských práv na světě a to především, eh, co se týče boje proti rasismu. Paní Pile vyzývá všechny členské státy OSN, aby se připojili k aplikaci programu OSN boje proti rasismu a to především tak, jak to figuruje v závěrečném dokumentu Durbanské konference. Myslím si, že Evropská unie eh, musí se zamyslet, jak odpoví na tento apel, na tuto výzvu. V každém případě Evropská unie přijala aktivní politiku boje proti rasismu. Je třeba tedy, aby Evropská unie byla bdělá a aby se zavázala k tomu, aby to mezinárodní úsilí v této věci bylo účinné. Sdílím pocit, který zde eh, byl vyjádřen, a to je, že eh, Evropa, která by měla bývala strategii, tak by nejednala tak eh, nejednotně a možná bychom měli využít této příležitosti a vyjadřovat se jedním hlasem a jasně vyjádřit náš protest proti nepřípustným projevům. A měli bychom to vzít jako ponaučení. Já děkuji předsednictvím předsednictví, že nám vlastně řeklo, že to bude takové ponaučení. Je třeba, abychom mohli a já doufám, že z tohoto eh, eh, zejdeme posílení, jakmile budeme mít ratifikovanou Lisabonskou smlouvu a budeme moci posílit tak efektivitu naší zahraniční politiky, tedy vnější politiky, co se týče lidských práv a co se týče působení EU v multilaterálních instancích. Doufejme, že naše působení bude efektivnější a zde já zcela souhlasím eh, s poslanci, kteří se k tomuto takto vyjádřili a děkuji jim za to. Opakuji, toto by nám mělo umožnit se zamyslet nad tím, abychom se připravili do budoucna a připravili si efektivnější strategie. Paní předsedkyně, děkuji, tím uzavírám rozpravu a nyní podle programu budeme diskutovat o zprávě Raimona Obilse i Žerma o výroční zprávě o dodržování lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti. Vidím, že pan Obilse mm, jde právě včas a dám mu hned slovo. Pane Obiols, máte, správ, máte, eh, máte čtyři minuty. Jak